To je další nepřijatelný útok na svobodu tisku, která je zakládající hodnotou naší demokracie. A tato vražda nastává pár měsíců poté, co byla zavražděna malcká žurnalistka Daphne Caruana Galicia. Je to člověk, nebo byl to člověk, který během své krátké slibné kariéry vedl vyšetřování ohledně podezřelého financování a daňových úniků. Rozhodně hledal pravdu, odhodlaně a nikoho se nebál. Policie prohlásila, že téměř stoprocentně byl zabit proto, aby bylo zastaveno jeho vyšetřování. Já tady chci říci, že všichni máme povinnost pokračovat v jeho boji za pravdu. Není dnes přijatelné, aby uvnitř Evropské unie byl zabit novinář, protože vykonává svou profesi. Musíme odsoudit toho, kdo zastrašuje a uvězňuje novináře ve světě. Ale jak to můžeme udělat, když nejsme schopni zajistit bezpečnost evropským žurnalistům? Spoléhám na slovenské úřady, že udělají všechno pro to, aby odhalili pravdu. Apeluji také na mezinárodní spolupráci mezi policií. Jménem Evropského parlamentu mohu ujistit, že stejně jako u Defne Caruana Galicie nepřestaneme zvedat svůj hlas a budeme nadále dbát a dohlížet na to, aby všichni viníci byli vydáni spravedlnosti. A stejně jako jsme si připomínali Daphne Caruana Galicia, i teď budeme držet minutu ticha. Purtroppo l'ultima Bohužel poslední týden byl bohatý na špatné zprávy. Teroristická skupina Boko Haram znovu zaútočila na školu na severovýchodě Nigérie a zmizelo téměř 100 dívek. Byly uneseny. A to nám připomíná dramatický příběh studentek unesených z Čeboku v roce 2014. Evropský parlament rozhodně odsuzuje tento únos a apeluje na to, aby tyto dívky byly propuštěny. Každé dítě musí mít právo chodit do školy v bezpečném a svobodném prostředí. Prezident Buary hovoří o mezinárodní katastrofě. Já bych řekl, že je to humanitární celosvětová katastrofa. Tato tragická událost by nás měla pohnout k tomu, abychom se politicky, finančně i vojensky zapojili společně s africkými partnery do boje proti terorismu. Musím vás informovat o incidentu. V Bulharsku účastnilo se ho Ska Keller naše poslankyně. Byla předmětem deklarace ministra Simanova, který žádal, aby byla vyloučena, vyhoštěna ze země kvůli tomu, že protestovala v rámci jedné demonstrace v Pirinu. Já jsem okamžitě se obrátil na bulharskou vládu a dostal jsem ujištění, že Simanovové prohlášení není součástí nebo není oficiální pozicí bulharské vlády. Tím byl tento incident tedy vyřešen. Každý občan Evropské unie má jako základní právo právo vyjádřit svůj názor. Skakeler je volená lidem a zastupuje občany. Svoboda je základem naší demok- demokracie. di manifestare e anche... Každý má právo tedy v rámci této svobody manifestovat i protestovat. Děkuji bulharské vládě za to, že se okamžitě distancovala od tohoto prohlášení a doufám, že do budoucna se takovéto epizody nebudou opakovat. Český dialyzy? Co se děje? Pane předsedo, já se velmi cením slov, která jste právě pronesl. Pouze lituji, že tato svoboda projevu není respektována v rámci parlamentu. Lituji především toho, že výbor Jury, který je pověřen řešením těchto otázek, automaticky odebírá imunitu poslancům z menšinových eh, uskupení, když vyjadřují svůj názor. Já když jsem vstoupil do této instituce, tak bylo pravidlem, že politický názor rozhodně nemohl být důvodem k pronásledování, když byl vyjadřován tady poslancem. Dnes ovšem žijeme v úplně jiné situaci, kdy v rámci tohoto Evropského parlamentu jsou poslanci postihováni ne za to, že ruší nebo narušují práci instituce, ale kvůli svým slovům. A to mně připadá zcela v rozporu se samotnou esencí parlamentního života. Děkuji za to, pane předsedo, že jste mě vyslechl. Paní Kjenge. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste tady zmínil příběh dívek eh, unesených Boko Haram. Chci k tomu doplnit ještě další výzvu. My musíme bojovat proti teroru tak, že budeme investovat do vzdělání, do školství. Tento parlament se hodně zapojil do boje proti Boko Haram v souvislosti s únosem dívek a já doufám, že tato výzva nezůstane vyset ve vzduchu. Musíme bojovat proti teroru větší vzdělaností. Děkuji. Bude zahájena rozprava o příštím víceletém finančním rámci. Takže parlament si vyslechne i váš hlas, pokud jde o všechny důležité iniciativy, které bychom měli zahájit na africkém kontinentu. Pan Kristoforu? Děkuji, pane předsedo. Jsem nucen vystoupit zde na tomto fóru v Evropském parlamentu který je strážcem základních práv a svobod, principů a hodnot. Já jsem nucen prohovořit proti zemi, která chce vstoupit do Evropské unie a přitom systematicky pošlapává všechny hodnoty a lidská práva na svém vlastním území okupuje už více než 50 let členský stát část členského státu Evropské unie. A před několika dny dokonce vstoupila do exkluzivní ekonomické zóny Kypru a tím paralizovala ropné vrty. Tam eh, na tom eh, pracuje italská společnost ENI, která prováděla v zóně 3 výzkumné práce. Ovšem vplula tam turecká vojenská flotila, šest tureckých lodí zabránilo italské společnosti ENI, aby vykonávala svou práci a zabránila Kyperské republice, aby uplatňovala svá svrchovaná práva. Já chci poděkovat eh, všem, kteří se zde na půdě Evropského parlamentu vyslovili proti postupu Turecka. Ovšem my musíme Turecku jednoznačně říci, že nemůže porušovat práva členského státu Evropské unie. A navíc nesmí porušovat práva celé Evropské unie. Jsou to totiž práva Evropské unie, o která tady jde. Podniky, které působí na těchto vrtech, eh, jsou společnosti Eni a Total. A Turecko rozumí pouze jazyku sankcí. My všichni tady musíme říci Turecku, že svým pirátským chováním si nevydobude cestu do Evropské unie. Děkuji. Evropský parlament vždycky silně hájil nezávislost Kypru, vždycky se vyslovoval proto, že i kandidátské země jako Turecko musí dodržovat práva. Já obecně se, osobně tedy jsem do toho vstoupil, volal jsem prezidentovi Kyperské republiky, abych vyjádřil svou solidaritu. Paní Rodriguez. Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Comissário. Děkuji, pane předsedo. Situace ve Venezuele je velice znepokojivá. Máme eh, tisíce Evropanů mm, z řady regionů EU žije ve Venezuele. Jaká opatření eh, chce EU přijmout, aby pomohlo eh, tomuto regionu, který je těžce zasažen. Měli bychom to říci Evropské komisi, která už má strategii v oblasti migrace. Myslím, že i v příštím víceletém finančním rámci všichni budeme chtít také řešit otázku imigrace, jak legální, tak nelegální otázku uprchlíků a budeme věnovat zvláštní pozornost také Africe. A teď vzhledem k tomu, že pokračujeme v zasedání, které bylo přerušeno 8.